Dear colleagues, Vážení kolegové, je na čase, abychom zahájili naši odpolední schůzi. Chápu, že odpoledne je to složité, ale máme na diskuzi hodinu a půl a máme zde velice důležitého hosta paní Christianu Figueres, se kterou si budeme vyměňovat názory. Je eh, to výkonná tajemnice UNFCCC. A já bych ji chtěla především zde přivítat a poděkovat, že mezi nás přišla, aby zde s námi tedy mohla vést tento eh, dialog ohledně klimatických změn. Budeme hlasovat 23 září o zprávě, která se mne k nové dohodě v Paříži a bude se jednat o mandát do Paříže, eh, kde se budou konat schůzky na vysoké úrovni. Jedná se o obrovské výzvy, které nás čekají v oblasti klimatických změn. Je zapotřebí se přizpůsobovat těmto změnám a cíle Eh, jsou eh, právně, chceme mít právně závazné a my zde máme cíl dvou, eh, dvouprocentního nárůstu, pardon, dvoustupňového nárůstu teploty maximálně. Také se jedná o nastavení limitů emisí do roku 2020 v tomto kontextu si přejeme, aby byly plněny povinnosti druhého závazného období eh, z Kyotského protokolu a následně se jedná eh, o eh, posílení financování zmírňování adaptace a rozvoje technologií a transferu a budování kapacit v rozvojových zemích v souvislosti s klimatickými změnami. A v současné eh, době se jedná o závazek poskytnout eh, nové financování ve výšce 100 miliard eh, amerických dolarů mm, ročně do roku 2020. Nyní vám předám slovo, paní Figere. Jsem přesvědčen, že Celý náš výbor eh, si vás rád vyslechne, abyste nám mohla sdělit, k jakému pokroku dochází při vyjednávání před schůzkou COP21. Děkuji vám mnohokrát, děkuji pane předsedo, děkuji vám všem za toto pozvání, abych mezi vás opět mohla přijít. Vždy jsem velice ráda, když mezi vás mohu přijít a vidím zde staré přátele i nové přátele. A děkuji vám mnohokrát za vaše slova eh, týkající se ratifikace toho druhozavazného období Kyotského protokolu. Jsme rádi, že k tomu došlo tak brzy a jak si dokážete představit z politického hlediska potvrzení že všechny země, které přijaly tyto závazné cíle, se opravdu budou snažit a snaží je plnit. To je důležité politické sdělení právě předtím, než začne konat tato pařížská konference. Takže ještě jednou vám všem děkuji a budeme velice rádi, když se všechny členské státy takto připojí k ratifikaci. Stručně bych vám nejdříve chtěla říci, co je nového, jak, kam jsme dostoupili v, v tomto celém postupu, ale možná byste rádi znali ještě další detaily. Takže ehm, kam jsme dospěli ve věcích, které jsou v našem společném zájmu. A to je ambice. Jak eh, dosáhnout ambicí v Paříži. Především tedy k celému postupu. Určitě vás potěší, že v současné době práce, kterou se zabýváme, je vypracovávání textu, takového návrhu. Já bych tomu možná řekla 0.1, eh, opravdu to je takový předběžný návrh té pařížské dohody, velice předběžný návrh a ti z vás, kdo to znají, tak eh, vědí, že opravdu, že už čtyři roky trvá toto těhotenství, ale už se objevuje hlavička v tom vchodu, takže eh, mělo by tedy dojít k tomu, že budeme mít připravenou dohodu. V říjnu eh, se bude mm, jednat o dalších rozhodnutích a je to skutečně eh, plodný proces a, a asi budete překvapeni, do, jak daleko jsme se dostali v tomto dokumentu. Takže v prvním týdnu v říjnu už budeme schopni vám přednést něco, co přinese vám úsměv na tvář. V říjnu eh, se bude konat předběžné zasedání KOPu, potom v listopadu a potom se sejdeme tedy v Paříži a v Paříži bychom, mm, tedy máme přijmout pařížskou dohodu. A možná budeme schopni toho dosáhnout eh, v poklidu a bez eh, nějakého eh, velkého spěchu. Tak, nyní k obsahu. Především chci hovořit o ambicích. V pařížské dohodě byla zmíněna celá řada rozmanitých myšlenek a detailů a jak celou tu koncepci našich ambic spojit. My mm, si všichni klademe otázku, jak chceme tyto ambice mm, formulovat a vyjádřit. Máme tu tři definující faktory, které budou ty ambice eh, nastavovat do pařížské dohody. Za prvé, to, jsou, mm, to je to, ten nejnižší základ, to jsou příspěvky jednotlivých států, a Evropská unie eh, v tom, jakou jsou silou. My, vás za to, my vám za to děkujeme. A nyní už je tu 62 eh, takovýchto eh, států a teď s tím textem, co už máme, myslím, že už se blížíme k 70% globálních emisí nebo globálních emitentů. A to nejsou ještě veškeré naše ambice. Znamená to opravdu takovou výchozí linii pro naše ambice, eh, ambicí tedy, které chceme mít. Chceme se zaměřit na technologii a také na předvídatelné kapitálové toky. A také se jedná o změn, změnu reglementace a legislativy. To je opravdu eh, potřebné, aby takto dohoda vešla, eh, vedla k tomu, že se bude měnit reglementace v jednotlivých státech, které budou tedy takto prosazovat naši agendu. Tyto dohody eh, nebudou končit těmi dvěma stupni. To je jasné. Bez tohoto, bez UNFCC a INDC, Eh, bychom byli na pětistupňovém nárůstu do konce století. Bez indice budeme mít zhruba třístupňový nárůst do konce století. A proto si musíme uznat, že NDC mají svůj význam, protože 3, 3 stupně jsou lepší než 5 stupňů, nicméně to pořád nestačí. A naší ambicí není jen nastavit nějakou základní linii. E, to znamená, že se nebudeme chovat, jako by se nic nedělo, ale že kromě toho budeme mít ještě i ambice. A pařížská dohoda nebude e, jen takovou hotovou dohodu, ale spíš bude takovým detonátorem, která bude sloužit jako multiplikační faktor, aby docházelo ke zvyšování ambicí v průběhu času. A ta pařížská dohoda tedy za každých pět či deset let měla vést k tomu, spíše za pět než za deset let, že se země sejdou a budou uh, hovořit o tom, jak daleko postoupili a zda to mm, splňuje dosavadní vědecké poznatky a zda mohou něco dalšího učinit ve svých snahách. A třetí součást našich ambic spočívá v tom, že chceme mít jasný cíl. Nenastupujete do žádného vozidla, pokud nevíte, kterým směrem jede. A pokud nevíte, kam jede takovýto například autobus, tak nevíte, na jaké zastávce máte vystoupit to též platí o pařížské dohodě. E, má to být takový milník, ale my musíme mít ten finální směr a jednotlivé milníky, které e, budeme realizovat v tomto průběhu e, času, musí být jasně stanoveny. My chceme být klimaticky neutrální. To je ten konečný cíl, to je ta, ta konečná naš, tohoto prostředku jimž je naše dohoda. A chceme eh, takto tedy napomáhat absorpční kapacitě naší planety. Eh, můžeme to nazvat takovým trojuhelníkem ambic. Eh, a tento trojuhelník bude v jádru celé dohody. To neznamená, že už je všechno hotovo a sepsáno. Znamená to jen, že zde máme návrh, který je zapotřebí potvrdit, rozšířit a správným způsobem zakotvit do pařížské dohody. Takže je tu ještě spousta práce pro všechny, kdo si přejí, aby ta pařížská dohoda byla co možná nejambicioznější. Bude vám také jasné, že tato úroveň ambic, o které hovoříme, nemůže být přijata eh, těmi všemi zeměmi, jejich 95, staří, že pokud nebude patřičně podporována také ehm, z finančního hlediska zemi za nimi. Jedná se totiž o úplnou změnu ekonomického modelu eh, v mnoha zemích. A my očekáváme od rozvojových zemí nejen, že poskytnou přístřeší eh, potraviny a tak dále tu, eh, těm obyvatelům, ale že tak budou jednat také s ohledem na životní eh, prostředí. Není pochyb o tom, že finanční a technická podpora bude zapotřebí. To je nesmírně důležitá součást eh, celé této stavby, kterou chceme budovat v Paříži. Důležité pro naše ambice je i to, že máme jedinečnou příležitost, která v posledních šesti letech nebyla diskutována. Můžeme totiž formálně finálně uznat eh, i příspěv všech nestátních aktérů, to znamená těch, kdo nejsou státními eh, vládami. Jsou to velké podniky z různých oblastí, jsou to místní zprávy, samozprávy ti všichni to takto mohou přispět a my jsme velice jasně a nahlas a odvátně říci, že zapotřebí, eh, aby se ti to všichni začlenili do eh, té, této snahy a také eh, je chceme vyzvat k tomu, aby nám zveřejnili nebo aby nám poskytli informace o tom, jak konají a co konají, abychom tedy mohli měřit, jakým způsobem přispívají k mírnění těch klimatických změn a přizpůsobování se e, klimatu. Já si myslím, že toto jen takový e, je jen takový úvod a velice ráda se vyslechnu vaše dotazy, pane předsedo. Thank you very much. And now... Já vám děkuji a nyní tedy můžeme zahájit první kolo dotazu a bez prodlení předám slovo panu Lízemu za EPP a požádám jeho i ostatní koordinátory, aby hovořili po dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji paní Figueres za její úvod a za veškeré úsilí, eh, které mm, vykonala před pařížskou konferencí. Já myslím, že ta strategie je ambiciózní a nedá se předpokládat, že v Paříži budou všechny problémy vyřešeny a ty ambice budou e, naplněny už jeden den po Paříži. To je dlouhodobý úkol. Důležité je ale, že se o tom ví, že je to jaksi uznáváno, že chceme na tomto úkolu i dlouhodobě pracovat a že Eh, ten mm, cíl eh, dvou stupňů Celzia bude eh, dosažen a že se objevuje už i v textech, to je velice důležité. Já bych vás rád podpořil před touto konferencí a abyste se také zaměřila na leteckou a námořní dopravu. Já vím, že už od Kyoto máme před sebou úkol snižování emosí emisí v dopravě, ale vím, že se mm, také vlastně nic moc neděje a e, v letecké dopravě například jsem to sledoval velmi přesně a pokud budeme mít velké štěstí, pokud e, státy v roce 2016 e, se dohodnou, že od roku 2020 nebudou, ne, nebude docházet k žádnému zvyšování emisí, které by nebylo nějak um, kompenzováno. Uh, tak náš návrh Evropské unie je takový, i ocelářského průmyslu ehm, a cementářského průmyslu, ty všechny mají eh, svoje, eh, svoje fyzikální limity. Eh, my jsme se zavázali ke snížení emisí o 43% a to není jednoduché. A na druhé straně je tady vlastně určitý rozpor eh, s tím, co se děje v dopravě eh, musíme se k tomu postavit, musí tam všude zaznívat slovo snižování, redukce, nejenom stabilizace, kompenzace. Klima potřebuje prostě snižování emisí škodlivým. Děkuji. Thank you very much. Now... Děkuji. A nyní za SND Matias Grad. Vielen Dank. Děkuji. E, všichni jsou ochotní, všichni mají dobrou vůli i tady v parlamentu, pokud jde o schvalování rezolucí, pokud jde o udávání směru, ale Eh, ďábel se skrývá v detailu a většinou eh, vlastně dobrá vůle je, ale potom není, není píle, není, eh, není úsilí, není síla. Petr Líze mluvil o letecké dopravě, o námořní dopravě a to i naše frakce velice podporuje, abychom tady stanovili jasná mezinárodní pravidla. My jsme se už o to pokusili tady v Evropě o určitou regulaci, narazilo to na velký odpor a proto doufáme ve vás, že to bude také je součástí jednání, aby tady došlo k nějakému pokroku. Ale já chci mluvit o jiné věci. 20 milionů lidí momentálně eh, na této země kouli eh, se nachází na útěku před válkou a jinými katastrofami. A naši experti, jako pan Majers eh, z Oxfordské univerzity, říkají, že v nejbližších letech poroste také Eh, počet eh, uprchlíků před klimatem. Eh, bude to do roku 2050 200 milionů lidí a mě zajímá, jestli se na to nějak připravujeme mezinárodně, jestli se o tom diskutuje, že nejbližší uprchlická vlna bude opravdu um, závažná. Pokud nebudeme se zabývat ochranou uh, klimatu, tak ti nejchudší z nejchudších z afrického kontinentu budou donuceni k tomu, aby svůj kontinent opustili. Ptám se, jak se o tomto v současné době diskutuje a jak celá tato oblast uh, emisí a obchodování s emisemi um, my jsme viděli návrh komise, eh, ten považuji za dobrý a vyvážený, ale ptám se, jaká bude role Evropy v této oblasti, protože tady v parlamentu eh, se často na jedné straně říká, že Evropa dělá málo a na druhé straně eh, se říká, říká druhá polovina lidí, že ehm, toho děláme až příliš moc a ohrožujeme konkurenceschopnost evropského průmyslu. Čili mě zajímá, jaký je váš názor, jak je, jak si vnímána Evropa v této souvislosti zvenčí končí. Děkuji. Děkuji. A nyní za EKR paní Gerling. Děkuji. Také já chci poděkovat paní Figare za to, že jste dostavila k nám. Velice mě těší, že vás vidím. Chtěla jsem se zeptat eh, na ten proces z Paříže. My víme, že ten pokrok byl pomalý, že by to chtělo někdy trošku urychlit, pak se to zase zpomaluje. Uh, abychom tedy zaznamenali nějaký ten pokrok eh, vůči k Paříži. Nyní se to přibližuje, takže se tlak navyšuje. V podstatě, myslím, zbývá jenom pět dní na jednání předtím, než začne COP21. Takže jak nahlížíte na tu technickou diskuzi mezi tím, tedy, aby to jednání dosáhlo nějakého pokroku z toho politického hlediska, ať víme tedy, jak to vypadá před tou Paříži a zda tedy bude možné dosáhnout rychle nějaké dohody. Thank you. Děkuji. A nyní za Alde, pan Gaveny. Děkuji, pane předsedo, a také já chci poděkovat paní Figueres, že se, za to, že se k nám dostavila. Myslím, že kdyby zrovna vy jste nám přednesla eh, to, jak by to mělo v té Paříži probíhat, tak bych s tím naprosto souhlasil podle vašeho postupu. Um, myslím, že eh, jste hovořila tedy o těch 70% eh, celkových světových emisí Čína, Spojené státy a EU už se tedy společně dostávají na tu hodnotu 70%, takže uh, ten můj dotaz se týká dalších e, významných emisních zemí, které možná v budoucnu budou ještě větší. Indie, Brazílie a Indonésie. Tyto jejich vlády již UNFCCC oznámili, že tedy mohou očekávat ty jejich ARDC A tedy víte o tom něco, dojde k nějakému pokroku, můžete k tomu něco říct. A pak ještě otázka financování. Ta, těch 100 miliard, které je třeba někde nějak najít do toho roku 2020, jak tedy vy nahlížíte na to, jak se to může zapracovat do té pařížské dohody, zejména také vzhledem k těm zásadním rozpočtovým problémům, to jsou dlouhodobé závazky a vlády velice často nemají možnost se zavázat právě takto dlouhodobě, takže byste se mohla vyjádřit i tady k tomu. Thank you very much. And now for the... Děkuji a nyní za Gue Anne-Marie Miner. Dank u wel, voorzitter. En ook mijn hartelijke dank aan mevrouw. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také paní eh, Figueres eh, za to, že byla tak lasková, přišla mezi nás. Eh, počkám, až se nasadíte sluchátka. A chci říci, že mám velký eh, respekt před vaší odvahou, s jakou se stavíte mm, tomuto složitému úkolu ehm, a snažíte se jej dotáhnout do konce. Není to nic jednoduchého a vzhledem já si myslím, že eh, je tady ještě velký, velká propast, velký rozpor, který musíme překonat a potřebujeme určitě ambiciozní eh, dohodu, úmluvu, abychom se vyhnuli katastrofě. A už minulý týden říkal předseda komise eh, Juncker, eh, že eh, příští vlna uprchlíků bude vlna uprchlíků před klimatem. A, a my musíme i na národních úrovních zavést odpovídající opatření na kopu 18 to bylo schváleno na Bali. A v roce 2012 eh, bylo tam řečeno o tom, že ta redukce musí být podporována prostředky bohatých zemí, ale tahle ta slova nikdy ne, se nestala praxí. A, mm, my musíme eh, znovu získat eh, důvěru rozvojových zemí. Oni nenesou odpovědnost za to znečištění ovzduší, které způsobujeme my naší industrializací, ale oni jsou vlastně odkázáni na to, eh, aby mm, tento mm, Eh, vlastně, eh, aby tento, eh, na tento náskok. Čili mluví se tady také o brzdě tohoto průmyslového náskoku nebo investičního náskoku. Já doufám, že se poučili průmyslové země v tom, aby neudělali tu chybu znovu a v tom je musíme podpořit. A ještě jedna věc, na kterou chci upozornit, to je TTIP, dohoda o volném obchodu s USA. Vy víte, že to vyjednávání ještě není ukončeno a že také ekologická hlediska nejsou um, definitivně zpracována, ale dohoda CETA s Kanadou ta už ukončena je a uh, ekologický um, přeskum, který byl uh, potom uh, proveden, ukazuje zcela jasně, že uh, vzniká stále více emisí metanu a dalších plynů. Um, ovlivňujících životní prostředí. A já se ptám, jestli eh, jak si nějaké poučení z toho převezmete také do Paříže. Děkuji a nyní za zelené pan Vazikaut. Děkuji a já opět ještě jednou Vítám paní Figueres, cením si toho, že v tak naplánované agendě, kterou máte, jste se dokázala k nám dostavit. A mám několik otázek, které se zaměřují spíše na ta témata, která mohou být složitá pro Evropu. A myslím, že bychom hledně toho jednání chtěli slyšet i váš náhled, jak by se v tom měla stavět Evropa. No a co se týče toho procesu budování, tak my víme, že nyní ohledně těch INDC existují určité plány, země se zavázaly, že tam bude to ty slíbené dva stupně, když mnohé země toho asi nedosáhnou, takže jak to nějak z toho jazyka pařížské smlouvy proměnit v realitu. Ovšem tady v Evropě víme, jak dlouho bude trvat to závazkové období, nicméně jakmile najistíme nějaké to procento, tu hodnotu, tak to většinou tak nějak odložíme na 10 let, ale to asi není eh, dostatečné, to znamená z hlediska toho eh, protokolu, myslím si, že by to měla být lhuta pěti let a to znamená, že Evropa by měla stanovit cíle na rok 2025 a přestat hovořit o roku 2030. Takže jak na to nahlížíte, jak by se měla stavět tady v tomto procesu Evropa a zda by tam mělo zůstat těch 2030 a jak by se měla chovat i Evropa právě i v tom přeskumovém období my samozřejmě jsme si vždycky přáli ambicioznější cíle, ale už se o tom nehovoří, protože to je příliš komplikované. Ale pokud se to tedy stanoví na těch 2030, tak můžeme zapomenout, že v roce 2025 už se něco zlepší. Takže možná už v Paříži by se mohlo hovořit o tom kratším, o tom pětiletém období. Takže myslíte si, že už v té Paříži by se o tom mohlo mluvit? A pak ta finanční otázka. Zase Evropané neustále hovoří o tom, že je tu určité financování a pak i, i na řešení těch klimatických změn a směsi soukromého a veřejného finančních, veřejných finančních prostředků, ale pokud se jedná čistě o veřejné finance, tak lidé chtějí vědět, jak je s nimi vynakládáno takže co si myslíte, co by Evropa měla dělat více, než se jenom schovávat za nějaké studie, které říkají každoročně, tady na to máme miliony či miliardy. Jak na to nahlízí, nahlížíte vy? Myslím si, že já jako z mojí finanční minulosti eh, na to mám určitý názor, ale zdá se mi, že tady v Evropě jsme tak nějak zaspali. Děkuji a nyní za FDD pan Peničiny. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, paní Turko Figer, že jste mezi nás přišla. My víme, že všechny rozvojové země žádaly o pětiletou revizi plánu na snižování CO2. A Evropská unie, tedy ty bohaté státy, a jsou tedy hlavní příčinou emisí, se postavili proti a říkají, že bohatě stačí je revidovat každých deset let. A navíc je stále jasnější, že dosavadní závazky nebudou stačit k tomu, aby se udrželo zvyšování teploty pod 2 stupně. COP21 podle mne eh, riskuje, že špatně dopadne, pokud nebudeme mít eh, předem jasné, ověřitelné a také závazné, především závazné cíle. Nyní mám na mysli často tu deklamovanou politiku dekarbonizace podle stávajících údajů celkové množství CO2, pokud veškeré eh, rezervy, které nyní známe, eh, rezerve všech fosilních zdrojů, které máme, byly využní, tak, by tak by to bylo dvě celé a něco gigatun, ale maximální množství CO2, aby se udrželo do dvou stupňů to zvýšení eh, do těch dvou stupňů, tak je to tak je to 500 eh, eh, gigaton. Takže my teď bychom neměli eh, žít v iluzích. Musíme jít tou cestou, v níž opustíme fosilní zdroje. A nesmíme se spokojit s polovičatými řešeními, protože tak bychom jen odsunuli problém do příštích generací jaká opatření tedy chceme přijmout k tomu, aby došlo ke skutečné dekarbonizaci ekonomiky. Děkuji za ENF Letrnáno. Děkuji. Také vám chci poděkovat, paní eh, sekretářko, za vaše Eh, informace, hovořím o klimatických změnách a Evropský parlament již předložil celou řadu legislativních textů, které měly přímý dopad na životy eh, stovek milionů obyvatel. Vy jste eh, v kontaktu s mnoha různými zeměmi a Právě na to já bych chtěla poukázat. OSN mohou koordinovat politiku boje proti klimatickým změnám. A jak to mohou učinit, pokud jednají s zeměmi, které jsou ekonomicky tak rozdílné? Jak můžete být mluvčími e, zemí, které mají za to, že ohledy na ekologii budou brzdit jejich e, ekonomiku? Jak můžete doufat v klimatickou dohodu, mezinárodní dohodu, když ty největší znečišťovatele e, zůstávají mimo oblast těch závazných cílů? Zdá se, že může dojít k dohodě, která bude v neprospěch evropských zemí. Evropská komise byla žádána, aby se eh, snižoval eh, snižovaly emise CO2, že to může ale způsobit um, také eh, poškození naší ekonomiky. 2,4 bodů, ehm, o které se snižuje produkce CO2, byly způsobeny stagnací ekonomiky. Takže eh, jde o to, abychom nejen nezničili životní prostředí, ale abychom také nepoškodili naši ekonomiku. Eh, protože tak bychom kromě jiného poškodili i život našich obyvatel, zaměstnanost a v důsledku toho také pak životní prostředí. Děkuji. A předám slovo paní eh, Figueres, aby mohla odpovědět na první kolo dotazu. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za vaše velice dobré dotazy. Pokusím se je uskupit. Začnu tou poslední otázkou. Chci vás ujistit, že pařížská dohoda není jen pro některé země, je pro všechny bez výjimky. A všechny země nadále projevují e, značné úsilí e, a Eh, pařížská dohoda je má podpořit právě v tomto úsilí, o kterém hovoříte, aby tedy docházelo jak eh, k nárůstu HDP eh, a současně snižování emisí. To je ta hlavní výzva, která před námi stojí a kterou se budeme zabývat v pařížské dohodě. Nyní k několika otázkám, které se týkají jednotlivých států a pak budu hovořit o celkových otázkách. Brazílie, Indonésie a tak dále. 21. Eh, září nejpozději, nebo 27. Eh, září eh, by měla přistoupit Indonésie, nebo někdy v tu dobu, oni nám přesně nedali, nedali nám datum, ale mám pocit, že země G20 budou hodně usilovat o to, aby splnili eh, říjnovou lhůtu a mohli být tedy součástí naší souhrné zprávy eh, pro první listopad, pro toto datum. Ano, opravdu, eh, to jsou velice důležité země. Čína, nikdo se na to na Čínu, ale Čína se také chystá poslat své INDC, takže také budou začleněni. Číňané. Samozřejmě, že to jsou různé eh, rozdíly mezi zeměmi a víme, že to je předseda vlády eh, žádal, aby, aby byl sluneční summit, eh, na kterém by se hovořilo o poptávkovém trhu pro technologie, pro země, které mají zájem o to rozvíjet eh, solární technologie. A to jednalo se tedy o státy, které jsou 15 stupňů eh, na sever a na jich od rovníku, protože mají nejvíc slunečního osvitu. Takže ty k tomu chtěli přijmout eh, raději technologický postoj. Jiné státy jako Indie ehm, k tomu má jiný postup. Indie tedy má postup technologický, jiné státy mají postoj politický. Indie se zabývá například eh, eh, vlastnickými právy a podobně. Nebudu teď hovořit o Evropské unii a Kanadě, protože to není eh, teď v, v rozsahu naší diskuze. Také vám něco tady musí Eh, zbýt na další projednávání. Co se týče námořních a leteckých emisí, ano, víme, jak je strukturována eh, tato dohoda. Jedná se o národní emise a proto mezinárodní emise jako z letectví a z námořní dopravy nejsou začleněny. Eh, s organizacemi jako IMO spolupracujeme. Úplně s vámi souhlasíme, že je zapotřebí s tom něco udělat. A e, je pravda, že i ty protistrany se snaží pomáhat, netváří se, jako by se nic nedělo, nechtějí zůstat stranou. Krátkodobě, nepochybně před Paříží, určitě ne, se nebudou e, zaměřovat na nějaké snižování emisí e, způsobem, který se dá postupovat například technologicky, s využitím biopaliv, Potom můžeme mít mnohem lepší paliva pro letectví, pro námořní dopravu a pak už se jedná prostě o provozní efektivitu. Takže eh, tady s vámi souhlasíme. Jak se vypořádat s tím, čemu, co bych nazvala nucenou migrací? To je velice obtížná situace a velice bolestná situace, jak jsme viděli. Viděli jsme opravdu eh, velice bolestné záběry v médiích. Eh, různé scénáře si člověk může představovat, můžeme multiplikovat to, co se děje mnohokrát eh, v našich představách. Je to určitá skupina zemí, které do toho návrhu textu pod tím okruhem eh, možných eh, újem a škod eh, začlenit, snaží se tedy začlenit něco, určitý text, který by se zabýval právě tím problémem migrace. My bychom měli podle mne něco takového zcela vyloučit. V současné době to je v tom textu a měli bychom mnohem rychleji eh, pracovat na tom, aby se, mm, abychom se nedostávali do nezvladatelných úrovní nebo objemů migrace. U INDC a rozdílných názorů na to, zda k revizi má dojít po pěti nebo deseti letech. Některé chtějí mít revizi 2025 na 2030. Já teď nevím, jak chtějí toho eh, dosáhnout. Eh, kdybych měla křišťálovou kouli, tak bych mohla říct, že eh, ta dohoda bude přijata pro to období, které bude stanoveno, které si tedy stanoví oni sami, ale bude tam nějaká periodicita, kterou dohodneme společně pro tu revizi. Takže k revizi Eh, dojde v, v době, které, která bude dohodnuta všemi. Pokud bude dohodnuto, že to bude za deset let, tak to bude společná revize, ale je možné, aby se státy zavázaly eh, v pětiletém období. Konverzace, která se nyní vede, je o tom, zda ty země, které by předložily jinde na desetileté období, by také měli možnost eh, o tom diskutovat po pěti letech, ne až po těch deseti. Ale když si to přešete i také mezi řádky, tak vidíme, že duch této dohody spočívá v tom, že je spíše o, o usnadnění plnění cílů, než o sankcionování těch, kdo by neplnili. Takže my tam nechceme hovořit o nějakých povinnostech, ale spíše o pozváních. Uvidíme, jak to ještě vyzní v tom finálním textu. Co se týče různých úrovní práce, hovoříte o technických a politických aspektech. Zajímavé je, že nyní je to poprvé od roku 2009, kdy úmluva o klimatických změnách pracuje na třech úrovních, ne na dvou. Takže se věnujeme technickou úrovní s negociátory, přímo pracujeme na politické úrovni s ministry, ale také na úrovni hlav států. A tím se zabývá sám generální tajemník, kancelářka Merková, prezident eh, Holand a eh, prezident Peru. Takže toto je takový čtyřohelník hlav států, který se snaží angažovat také další hlavy států do této diskuze, protože pařížská dohoda má být dlouhodobá. Nejedná se jen o pětileté úsilí nebo desetileté, ale jde nám o to, abychom si vytyčili směr na mnoho desetiletí právě kvůli tomu dlouhodobému dopadu, eh, kvůli té dlouhodobé povaze této dohody, hlavy státu se sejdou v září v New Yorku a pak se sejdou v Paříži 30. listopadu. A, eh, poprvé se stane, že budou první den eh, vyjednávanou, první den konference v Paříži pozvány hlavy státu, protože je důležité abychom měli input o všech těchto tří pracovních úrovní. A samozřejmě používáme různé komunikační zdroje a nástroje pro tyto e, tři úrovně, na kterých pracujeme. E, a také začlenujeme e, postupně, možná dochází na jednotlivých úrovní do toho návrhu textu, který přivedl dekarbonizace a plány na dekarbonizaci. No to už máme v tom návrhu textu, aby ty státy také předložily své dekarbonizační plány po přijetí pařížské dohody. Ehm, a tam bychom se neměli příliš odli, odchýlit od INDC. Nepochybně je to součástí, takovou tou nosnou součástí pařížské dohody, protože nám nejde o to, aby něco bylo jenom přijato, ale spíš o to, aby to bylo implementováno na národní úrovni. A nyní ohledně eh, rozvojového světa. Rozvojový svět také vidí prosperitu, které bylo dosaženo v eh, industrializovaném světě. Takže oni se neučí jen z našich chyb, ale i z toho, co mm, vy tu máte, oni nemají. A to je důležité. Každá rozvojová země má právo a povinnost poskytovat vše, co je možné pro své občany, aby mohla poskytovat prosperitu, eh, tak, jak je to možné, tedy různými způsoby, Eh, podobně jako zde v Evropské unii. Samozřejmě, že oni mají takovéto tužby a takovéto cíle a že jejich vedení, vedení těchto států má povinnost takto postupovat. Ale je to pro ně velice obtížný cíl, což mě vede k financování. Slyšela jsem slova skrývat se za zprávu. Je to takový eh, jeden ze způsobů, jak by se to dalo eh, interpretovat. Ale já si myslím, že ta zpráva může být velice užitečná, protože nám nastaví výchozí polohu, odkud vyjdeme a budeme pokračovat dál. To, co už zde máme od eh, stáleho výboru pro finance od 3C, UNFCC, a to, co mm, tam bude zhodnoceno, co už máme ze zpráv eh, teda z dalších zdrojů, co, co máme zjištěno v roku 2011, 12, 13, 14. Takže to všechno je velice důležité, abychom si zmapovali, kam až jsme se dostali, eh, jak je eh, tato aktivita financována z veřejných a soukromých zdrojů a pak se musíme zeptat, a co dál, protože to musí být závazek, na který nikdo nesmí zapomenout. Je jisté, že se nám nepodaří hm, dodat ty peníze, které jsme si řekli roku 2020, se o 50 miliardách, a, e, které, které bychom mohli dostanout, když, když skloubíme veřejný a soukromý sektor. A v Paříži bychom mohli vytvořit takový veřejný milník e, vůči té zprávě OECD. Budeme mít těch 100 miliard do roku 2020? Nebo co je rozumné očekávat? v roce 2016, 17, 18. A není e, to nerozumné něco takového žádat, protože tu jsou finanční toky, k nímž dochází. Energetická účinnost a obnovitelné zdroje jsou stále zajímavější investicí a kapitál, kapitál do nich plyne. Takže není e, nerozumné očekávat, e, že bychom mohli těchto milníků dosáhnout že těch 100 miliard bude dosaženo roku 2020. Ta práce není snadná, finanční informace o tocích přicházejí z mnoha různých zdrojů, nejen z jednoho, takže musíme pracovat na tom, jak vybudujeme to, čemu já říkám eh, taková základna, eh, jak připravíme eh, v této dohodě prostor do kterého budeme ukládat všechny tyto finanční ehm, informace před Paříží a po Paříži, takže tady ještě nemám eh, konkrétní odpověď, ale je velice důležité, že si musíme představit, že chceme připravit takovou jak jaksi mm, základnu pro zjišťování a ukládání informací a využívání. A ještě tady moje oblíbená otázka. Jak se lidé dívají na Evropskou unii? Na Evropskou unii se lidé dívají jako na největšího lídra eh, v přísnosti, v ambicích a v zodpovědnosti. Neboli velice pozitivně. Opravdu to bych chtěla zdůraznit. Evropská unie velice oceňována, zejména ze strany rozových zemí. Opravdu skutečně oceňují úlohu EU, kterou EU hraje v tom, jak tahne Evropská unie dopředu. Mnoho země se k tomu snaží tlačit, ale EU tahne. Ta, to, to úsilí EU tahnout za sebou další je velice oceňováno samozřejmě, že, že rozvojové země chtějí více. Eh, nicméně Evropská unie působí jako model, je takovým vzorem, eh, protože ukazuje, že lze úspěšně se vypořádat s touto situací a docház, do, dokázat to, že bude narůstat HDP a snižovat se emise. Takže tato zkušenost je nesmírně užitečná. Thank you very much. Now we... Děkuji vám a nyní začneme druhé kolečko dotazu a zase požádám kolegy, aby dodrželi řečnickou dobu tentokrát jedné minuty, protože tu mám 18 žádostí od slovo a v první řadě předám slovo panu Beletovi. Uh, Děkuji, pane předsedo, a zdravím vás, paní Figueres. Mám dvě stručné otázky. V první řadě odkazujete na tu vůcovskou roli EU a Matias také e, zmínil ten DTS e systém. To je zase takový modelový příklad Evropy. My jsme se co se týče tě, toho obchodování s emisemi, snažili být takovým lídrem, nevím do jaké míry to bylo úspěšné, takže jak bychom mohli tedy šířit tuto naši pozitivní roli a být stále tím lídrem i v Paříži. A druhá otázka se týká um, financí, hovořilo se tu o Indii, o tom určitém převodu, technologických převodech. A druhá část této otázky, ta se týká ICAO, protože asi neočekáváme nějakou dohodu velice brzy, takže jak nahlížíte na to kompenzování těch mezinárodních dohod? Já osobně to dělám, když létám do Štrasborku, tak se snažím kompenzovat ty mé lety, stojí mě to nějakých 10 eur, ale já nevím, do jaké míry na té globální úrovni je to proveditelné, je to realistické vůbec, takže na to nahlížíte zase tady v tomto scénáři. Děkuji, pan Paňo. Euh, děkuji vám, pane eh, předsedo, děkuji vám, paní eh, výkonná tajemnice, děkuji také za velice kvalitní odpovědi, které jste poskytla kolegům. Já jsem zpravodaj z Evropského parlamentu o textu z vlastní iniciativy o COP21. My jsme to nazvali Nová mezinárodní dohoda o klimatu v Paříži. A za jednu minutu se vám pokusím vysvětlit obecně, co děláme, abychom vám prokázali, že v této ambici jako europoslanci, nebo mm, jak jste řekla v tomto modelu, je, že fungujeme tedy jako vzor, jak chceme působit dál. A e, my diskutujeme o možných kompromisech v této mé zprávě a myslíme si, že Evropská unie má snížit o 40 emise do roku 2030, má eh, o 30 zvýšit eh, mm, obnovitelné zdroje a eh, že mm, má dále působit podobným způsobem. Máme také celé eliminovat emise do roku 2050, ty skleníkové emise, a také navrhujeme revizi pětiletou, abychom takto mohli zhodnotit eh, situaci a případně eh, změnit či modulovat další činnost zaměřenou na boj proti klimatickým změnám. Další věc, o které si hovoříte, je financování. Eh, vy jste říkala, že se jedná tedy o úhelný kámen vyjednávání v Paříži na začátku prosince. Můžete nám říci víc o možných cestách inovace? Eh, finančních eh, zdrojů příjmů. Jedná se tedy o 100 miliard eh, dolarů do roku 2020. Děkuji a nyní pan Duncan. Uh, Děkuji. Paní Figaret, najdete mě zde. Děkuji vám, že jste k nám přijel. Včera došlo k takovému zvlášť eh, neočekávanému vývoji v Austrálii, k změně vlády. Doufám, že to bude i politická změna, která bude nyní následovat. A nevím, do jaké míry to může být i pozitivní ohledně právě závazku k, poli, eh, k klimatickým změnám. Možná ta změna vlády k tomu může vést, takže eh, možná i k tomu byste se mohla vyjádřit. Za druhé, situace v Číně. Mm, omezit emise do roku 2030. To je opravdu překvapující do určité míry. A myslíte si, že zrovna pro Čínu by tam mohly být eh, poměrně vyšší um, cíle? Děkuji. A Torval. Děkuji, pane předsedo. Eh, probíhá tedy diskuze o klimatických změnách a většinou u toho máme takové dva přístupy. Ten první se snaží nutit státy, aby něco udělali a ten druhý postoj je takový, že se snaží pochopit, jaké rozdíly na hlavu to činí, kdy třeba stát jako Finsko, který má 5 milionů obyvatel, co může udělat ve srovnání se státem, který má 5 miliard obyvatel. A samozřejmě příslušné dopady na životní prostředí jsou pak příslušně velice odlišné, když se vezme v potaz ta různost v jednotlivých zemích. Já mám hodně eh, takový eh, nevstřícný přístup k tomu jednotnému měřítku pro všechny, ale vím, že ten, eh, tu zátěž musíme sdílet všichni. Děkuji, nyní pan E. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Figares, že jste mezi nás přišla. Já obdivuji váš optimismus, eh, přestože ji nezdílím. Mně se zdá, eh, že snížení eh, emisí CO2 a dosažení tedy klimatického cíle 2 stupňů Celzia do roku 2050 na jedné straně a na druhé straně to dogma o zvyšování růstu. Mně připadá, že to je kvadratura kruhu. A celý problém, eh, ten tady už byl také zmíněn, eh, momentálně máme globální produkci masa 300 milionů tun. Eh, FAO prognostikuje, předpovídá do roku 2050, že se produkce masa zdvojnásobí. A co zamýšlí FAO právě v souvislosti s emisemi způsobovanými produkcí masa a zemědělstvím. Co má FAO v úmyslu eh, podniknout? Tato věc je nějakým způsobem také začleněna do klimatických vyjednáváních, anebo téma produkce masa se prostě eh, jaksi zapomene, protože maso eh, nám chutná a nechceme s tím nic dělat. Thank you very much. And now Mr. Děkuji a nyní pan Javor. Děkuji, pane předsedo. Mám tři stručné dotazy. Ten první souhlasíme, že INDC eh, jsou poměrně nedostatečné k dosažení cílu, takže co můžeme udělat, aby se navýšila ta úroveň ambicí na pařížském samitu? Ano, eh, je třeba navýšit to úsilí ale nemělo by docházet tedy k tomu kroku zpět, neměl by se uplatňovat takový přístup, měli bychom opravdu zrychlit, abychom e, dosáhli té dohodnuté úrovně. Otázka za druhé lidská práva, takže jak můžeme zajistit, aby i ta pařížská dohoda podporovala lidská práva, ochraňovala místní komunity, domorodé obyvatelstvo a podobně. Uh, a třetí otázka, jednání o klimatu, to není nějaká izolovaná aktivita, probíhá jednání také o održitelných rozvojových cílech v rámci OSN. Takže jak můžete zajistit soulad právě mezi tím balíčkem rozvojových cílů a, a pak ty eh, cíle týkající se udržit eh, klimatických změn, jak zajistit tento soulad a také udržitelnost v dnešním světě. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, paní Evi. Sí, grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Tady jsem. Také se chci zeptat na ETS. Na rozdíl od kolegy mám úplně jiný uh, přístup Marná naděje té kvadratury kruhu ohledně skloubení ekonomických a ekologických cílů by mohly vést eh, k rozšíření ETS na mezinárodní úrovni. ETS podle nás v Evropě prokázalo, že je naprosto neúčinné po deseti letech, po čtyřech revizích Vidíme, že nefunguje, ne, neúčinné pro snižování emisí, je jenom penalizací pro evropské podniky a navíc e, vystavuje různým podvodům a podobně. Například eh, milánské státní zastupitelství se tím hodně zabývá. Takže na základě této nešťastné evropské zkušenosti, jak vy se na to díváte, eh, a neměli bychom tedy odvážněji se zaměřit na nové modely, například zdanění obsahu uhlíku ve statcích, ve zboží, tedy eh, úplně jinak eh, vnímat eh, CO2. Další, dali. Děkuji, pane předsedo, a chci poděkovat paní Figare za to, že se dostavila k nám a děkuji za tu velice zajímavou výměnu názoru a velice mne potěšilo, eh, že nahlížíte na EU jako rozhodně nespochybnitelného lídra v tom, této oblasti, ale i tak jsou to oblasti, které nám způsobují obavy i pro nás zde v Evropské unii. Například uh, lignitové uh, centrály eh, v podstatě eh, jsou nadále problematické, protože jsou velkým původcem emisí CO2 a je tady nějakých 19 eh, zařízení, které se plánují, schvalují a nebo již budují. Mají asi 40 letou průběžnou průměrnou životnost a pak jsou tu země v EU, které stále ještě podporují korporace, aby dále stavěly další takové základny nebo centrály i e, v těch vzdálených oblastech a my samozřejmě to není jenom otázka místní nebo národní, je to globální záležitost. A je to záležitost toho, jak se vypořádat tedy se znečištěním globálně. Takže jak na to nahlížíte vy? Myslíte si, že i země e, mají zájem řešit takovéto záležitosti? Děkuji. Děkuji, paní Višněvská. Děkuji bardzo, paní předsedající, šanovná paní. Děkuji vám, e, pane předsedo. Paní Figueres, výbor Envy se nepochybně shodne, že Evropská unie by měla snižovat emise do roku 2030 o 40 abychom mohli zahájit vyjednávání v Paříži na pozitivním základě. Ale jaké budou takové globální eh, dopady eh, ohledně těchto povinností, pokud tyto povinnosti budou přijaty? Snižování emisí Evropské unie, eh, pokud je vůbec takto Mm, důležité, pokud se podíváme na Čínu, Indii, Spojené státy, pokud my to učiníme, tak budeme mít hmatatelný dopad na snižování emisí, pokud nás nebudou následovat další velcí znečišťovatele. A co můžeme očekávat do konce roku? Můžeme najít, dosáhnout nějakých porovnatelných závazků od těch druhých velkých znečišťovatelů? Thank you very much. Now, Mr. Děkuji, pan Federle. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát, paní Figere, za vaše velice jasné názory a vynikající odpovědi. Jako Švéd mohu říci, že Švédsko, eh, myslím, že i v Evropě má vedoucí pozici v tomto. My se v ekonomice snažíme také začlenovat myšlenku, kolik eh, by stálo, kdybychom neučinili nic. To znamená, eh, co by to znamenalo pro veřejné finance, pro veřejné zdravotnictví, pro eh, zemědělskou půdu a tak dále a tak dále. Abychom si udělali celkový obrázek, oč vlastně jde, musíme mít globální představu o dopadech a také potřebujeme mít eh, tuto představu o dopadech regionálně a v rámci jednotlivých států, abychom mohli správně investovat. Mnozí si nepřejí správným způsobem investovat, ale hovoří jen o výdajích. A mm, v, roce 80, v polovině 80. let Švédsko se rozhodlo, že bude snižovat Ehm, emise. Měli jsme tedy rychlejší růst HDP než jiné státy a my jsme snižovali emise. Je zapotřebí ještě mnohé vykonat ve, Švédsku, ale máme díky této činnosti nové průmyslové oblasti, oblasti činnosti vůbec, eh, nová pracovní místa a podobně. Takže my bychom neměli hovořit jen o výdajích nebo nákladech, ale také bychom mohli hovořit o nových místech pracovních a o dalších výhodách. Děkuji. Děkuji. Paní Torres. Bueno, gracias. Děkuji a v první řadě vám děkuji za to, že jste se k nám dostavila. A chtěla bych zdůraznit jeden aspekt, který se tu ještě asi dostatečně neprobral, protože když hovoříme o boji proti klimatickým změnám, tak musíme hovořit o změně toho modelu produkce. Myslím si, že tady je třeba učinit obrat o 180 stupňů, protože když změníme urbanismus a dopravu, abychom snížili energetickou spotřebu a vsadit na udržitelné zdroje energie, a také zavést demokratické řízení sítí, abychom vyřešili energetické otázky, jako například energetickou chudobu, to chci připomenout, a postihuje 10 evropské populace. A jasná příčina klimatických změn je eh, spalování eh, fosilních druhů paliv. To myslím všichni vědí a myslím si, že víme, jak by to mohlo s naší planetou eh, dopadnout. Myslím si, že taky eh, ta otázka prodeje a nákupu těch eh, řekněme, emisních eh, bonusů, tak to je zase jenom takový podvod s obchodováním, který jde do kapsy všem těm elitám. Takže když chceme bojovat proti klimatickým změnám, měli bychom mít politickou vůli a zavést takové politiky, které eh, půjdou vstříc zodpovědnému hospodářství, které také bude zodpovědné vůči životnímu prostředí. V opačném případě určitě eh, nebude tento náš postup správný. Děkuji. Thank you. Děkuji a nyní paní Oken. Děkuji za velice kvalitní prezentaci. Já jsem slyšela již o vaší reputaci předtím, ale vy jste ji velice eh, teď i naplnila. My potřebujeme takové, eh, taková sdělení, jaké jste nám poskytla vy, protože je eh, důležité tedy vědět i ten na, váš náhled. My potřebujeme opravdu reálné zhodnocení a někdy bych si přála, aby i naši lídři, naši politici byli tak jasní, jako třeba NATO nebo Pentagon, když se nyní musíme nějak vypořádat s těmi um, přívaly migrantů. Takže chtěla bych se vás zeptat, uh, zda uh, tedy, nejsou tu tedy vždy jenom pozitivní věci, které můžete říct vůči Evropě, ale kdybyste mohla popovídat něco i o těch eh, negativních věcech, mm, například CCS nebo podobně. Prostě potřebujeme ten realistický obrázek, být v tom reportingu realisti abychom měli ten opravdový obrázek, abychom si byli jistí, že opravdu můžeme dělat něco na základě reálných informací. Děkuji a nyní Joe Linen. Yeah, uh, thank you. Děkuji, pane předsedo. Kristina Figueres, já vás velice vítám. Setkali jsme se vždy i před zasetkání um, Kopenu a myslím si, že tentokrát to proběhne bez nějakých dramat. Ano, ale já radši nic neslabuji. No, já jsem stejně ještě chtěl i koupit láhev šampaňského. Takže já nevím, na jak dlouho si tam zabukujeme ten hotel. Bylo by dobré, kdybychom skončili i tehdy v pátek odpoledne a ne až někdy v sobotu k ránu nebo v sobotu večer, takže pokud se nám to podaří, tak vám slibuji tu láhev šampaňského. Takže mezi mnoha těmi otázkami, které mě zajímají, myslím, je tu důležitá ta ambice být klimaticky neutrální v té druhé polovině tohoto století třeba eh, rok 2100, to by mohlo být někdy příliš vzdálené, ale je to nějaký cíl do roku 2050, může to být třeba nějaká návrh 60% redukce, nevím třeba, jak by se to líbilo Číňanům, ale existuje tedy nějaký plán na eh, toto období. A pak financování, to je zase velká otázka, kterou je třeba vyřešit asi by se řešila pak zpátka na sobotu a dále. Tedy to financování nad tu miliardu do roku 2020. Asi těžko eh, se ministři financí a ostatně i vlády zaváží na to období po roce 2020. Takže nevím, je tu nějaký obecný koncept, jak sloučit eh, tady v tomto to veřejné a soukromé financování té částky 100 miliard a jak to navýšit po roce 2020? Děkuji. Děkuji a nyní se nás. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Paní Figueres, děkuji vám, že jste k nám přišla. Já eh, jsem měl to potěšení vidět, jak jste pracovala v Limě, jak jste se tam zavázali a jak to byla složitá úloha. Takže vám ještě jednou děkuji, že jste přijela a vysvětlila nám vše, jak budou tedy probíhat ty další kroky. Co se týče té otázky plnění ze strany EU, tady to chápu tak, že jsme kolektivně um, tak nějak se rozhodli jít cestou takového systematického povzbuzování. Tady různé země Různé národy mají odlišné režimy, eh, které prostě jejich příslušné vlády respektují. A, a samozřejmě ano, jsou tu určité klíčové závazky, to už bylo ohledně lidských práv třeba v roce 2010 v Cancunu, ale můžeme něco učinit v rámci těch stávajících nástrojů, které dohlížejí na to plnění. Máme tu Ehm, ty aktivity na snižování chudoby nebo podobně. Je tady mezi tou škálou těch nástrojů něco, co by mohly ty nejrůznější organizace nebo ehm, jednotlivé státy jim tak nějak být nápomocný. Děkuji. A poslední řečnice. Gracias, presidente, y bienvenido. Řečník, pardon. Děkuji a vítám vás, paní eh, Figares. Byl bych rád, kdybyste mi objasnila dvě věci, které jste jí zmínila na úvodu. Řekla jste, že klíčová bude finanční podpora eh, vůči rozvojovým zemím a myslím si, že Evropská unie by mohla učinit mnohem více právě ve věci rozvoje a podpory spolupráce. Ano, my podporujeme tyto koncepty, chceme být solidárnější, spravedlivější, účinnější, koherentnější. Říkám to proto, že například v některých členských státech investice do obnovitelných zdrojů energie, místo toho, aby se zvyšovala, jak jste to ostatně i vy zmínil, se naopak snižuje, takže bych chtěl vědět, eh, v jaké fázi je ten proces tady u toho konkrétního tématu a jaké jsou vaše reálné očekávání. A co se týče těch nestátních um, subjektů, nejrůznějších organizacích, také bych chtěl vědět tedy, jak oni mohou přispět a zda vy jste spokojena s tou rolí, která jim byla dodána v tomto procesu, anebo zda by mohli hrát důležitější uh, roli být, uh, eh, mm, mít větší pravomoci rozhodovací například a prostě zda uh, mohou být i důležité pro tu Paříž, která by podle mého názoru měla být ambicioznější. Děkuji, pan Brenner. Thank you, Chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Myslím, velice mě těší, že jste tady a myslím, že dnes ještě nikdo nezmínil uh, lesnictví eh, na severu i na jihu, všude je lesnictví velice důležité, zejména co se týče zadržování CO2, tak eh, proto to naše lesy jsou prostě velice důležité. My jsme tu lesnickou strategii probírali nedávno tady v parlamentu a dosáhli jsme řešení, že bychom si přáli mít navýšení, ale není to nějaké závazné eh, řešení a nemáme tu stanovené procento. Prostě, že bychom, eh, tedy nyní víme, že prostě víme, že se dřevo z lesa využívá pro stavebnictví a že by se rozšiřovaly lesy, bylo by to dobré spíše, než aby se eh, vyles, odlesňovalo. A myslím si, že norská vláda učinila dohodu s perskou, eh, s vládou Peru o jejich cílem bylo, aby se dále nevymícovaly pralesy v Jižní Americe. Takže myslím si, že třeba nyní by se takhle mohlo spojit Spojené království s jinou zemí, třeba s Uruguay, ale myslím si, že pro takové země zatím nemáme, pro takové záležitosti nemáme financi, ale roz, rozhodně je to zajímavé. Miss Kadenbach. Jako poslední paní Kadenbach. Okay, as I'm eager to hear your end. Já se těším na vaše odpovědi abyste měla aspoň 11 eh, minut, tak se nebudu už ani ptát. Thank you very much and... Děkuji mnohokrát. Velice důležitá součást naší diskuze jsou odpovědi paní Figueres. Prosím, máte slovo, paní Figueres. Těžko za 11 minut. To, tohle to vždycky děláte, když máte ty, ty grilovací slyšení. Já si dělám legraci. Tak odkud začít? Mnoha otázkami ohledně financí. Je to nepochybně globální snaha najít inovativní nástroje zaměřené na od, odstranění rizik z investic jak využít eh, stá, těch, ten stále menší koláč veřejných zdrojů, eh, tak, abychom snížili riziko pro soukromé finance, soukromé investice. Je tu zapotřebí, aby docházelo tedy ke spolupráci jak zprávy eh, státní a místní a také mnoha úrovňových Eh, banky zapotřebí, aby ty multilaterální rozvojové banky se tímto zabývaly, protože oni mají miliardy eh, kapitálu, který eh, akumulovali za svůj život a teď uvážejí, jak tento, tyto prostředky využít na rozšíření portfolia a přitom působit pákovým efektem, a e, přemýšlejí tedy, jakým způsobem by mohly využít tyto prostředky také pro zmírnění klimatických dopadů nebo čelení klimatickým změnám. Je tu celá řada různých finančních nástrojů samozřejmě. Eh, ale musím vám říct, že opravdu se hodně, sleda, hodně hledá, jak najít eh, takovéto financování pro různé oblasti, včetně lesnictví. To musím říci. Lesnictví je skutečně na pořadu jednání a je tu příklad právě onoho, oné dohody mezi Norskem a Peru, jak využít eh, toto financování v oblasti lesnictví Nejedná se tedy o financování jen takové, ale je to na základě výsledků eh, výkonu eh, v lesnictví a to je velice důležité. Víme, že lesnictví je velice složitá oblast, nicméně je, je to eh, velmi důležitý prvek. Je to jedna z oblastí, kde došlo k největšímu pokroku a globálnímu porozumění toho, jakým způsobem je zapotřebí postupovat a jak poskytovat tyto finanční zdroje. Takže v této oblasti je dob- hodně dobrých eh, zpráv. Nemáme ale tolik dobrých zpráv o financování po roce 2020. Cokoliv, co můžete učinit zde v Evropské unii proto, eh, bude přitahovat velikou pozornost. A jakým způsobem můžeme konkrétně postupovat po těch miliardách do roku 2020, protože um, pro to období po roce 2020 to ještě nemáme s patřičnou pozorností na pořadu jednání. Všichni se zaměří na to období do roku 2020 a pak najednou co? Co se stane pak? Bude zapotřebí nějak pokračovat. Velice bychom tedy ocenili vaši podporu také v tomto směru. INDC. E, je to tak, že INDC bude budou implementovány, budou pokračovat dál a já věřím, že budou narůstat z velice prostého důvodu, protože reprezentují národní zájem. Nikdo nenutí žádnou zem, aby do INDC něco napsala, pokud to není v zájmu té země. A není žádný, eh, žádný silnější hnací moment než národní zájem. Takže e, já si myslím, že budou indice implementovány, protože vychází z perspektivy národního zájmu. A ty samozřejmě zatím hledají svůj e, užitek a je tu tedy e, okamžik, kdy se překrývají národní zájmy a ty okolnosti s globálním úsilím a s globálním programem. A to je právě ten prostor, kde se toto stýká, skloubí. Úplně souhlasím e, s pánem, který e, Eh, říkal, že je alergický na ta univerzální řešení pro všechny. Nikdo nikoho nenutí k nějakému jednomu eh, řešení, jednomu způsobu konání. Je tu obrovská flexibilita, eh, která je vkládána do, do pařížské dohody. A to je tedy současně její silný i slabý bod. Je zapotřebí následně ověřovat a kontrolovat, co se vlastně děje Eh, abychom mohli ověřit, zda ta flexibilita, která takto je vnesena do pařížské dohody, vede k, těm, eh, k tomu správnému plnění. Čína. Ano, v roce 2030 má dojít eh, k vrcholu emisí pro uhlí. A to, to je opravdu velice velké. A kdyby se mě před rokem zeptali, zdá by Čína chtěla dojít tedy k vrcholu využívání uhlí, a on, tak bych pochybovala. Oni říkají, že jako vrcholu mají dosáhnout v roce 2020. Ale jak teď vidíme dokonce, už, už tedy to využívání uhlí se snižuje v Číně e, a to díky národním zájmům, takže bohu díky za národní zájmy. E, dělají to kvůli svému vlastnímu zdraví také. Maso, bohužel, to nebude součástí dohody. Jedná se o obrovskou strukturu, která má směřovat do budoucích dekád. Takže i v energetice, která je v samotném centru té eh, eh, dohody nebudou obsaženy nějaké specifické technologické klauzule, nebude tam ani, bohužel, já jako vegetariánka mohu říct, tam nebudou ani odkazy na maso a na výrobu masa. Nicméně tento postup musí vzejít z dola. Ano, vy jste se také ptal. To byly tři otázky. Ten pohyblivý cíl. A proto je tak důležité, abychom si nastavili ten konečný cíl, abychom měli představu, jakým způsobem chceme postupovat, aby, Víme, že potřebujeme e, něco činit, e, že potřebujeme politickou vůli a potřebujeme velkou podporu. Potřebujeme podporu rozpočtu. To je opravdu kriticky zásadní. Musíme dosáhnout klimatické neutrality a to musí být skutečně vytesáno do té pařížské dohody. Lidská práva, e, stejně jako eh, genderové otázky, genderová politika, mm, potom eh, spravedlivý přechod pracovní síly, práva budoucích generací, to všechno. Eh, to budou taková velká signální světla, která nás budou vést správným směrem. Těmito principy my se budeme řídit, tedy i lidskými právy jak to skoordinujeme s STG. My jsme byli velice potěšeni tím konečným změním STG i ohledně klimatu, energetiky a lesnictví, což spolu se souvisí. A e, my očekáváme, že společně budou fungovat velice dobře a že se navzájem vlastně posilují, že posilují své cíle navzájem. E, financování a všichni si uvědomujeme, že stále více komerčních bank a nepochybně více strané rozvojové banky a také státy e, méně financují uhlí, kromě určitých okolností. To je prostě trend, který vidíme za posledních 12 či 18 měsíců a je to vítaný trend. Víme, že dvě třetiny fosilních paliv musí zůstat pod zemí. Myslím, že není spravedlivé říct, že další velcí znečišťovatele eh, nás následují. My tu máme 62 zemí, které už předložili INDC, a, nebo o tom eh, hovoří, a je tam mnoho velkých emitentů, tedy znečišťovatelů. Takže oni také chtějí přispět k řešení situace. Velice souhlasím s tím, co bylo řečeno ze strany švédského poslance ohledně toho, aby se využila ta příležitost pro, k pozitivnímu, pozitivní propagaci, protože se často hovořilo o výdajích, vznikla taková panika, ale my bychom měli usilovat o to, abychom poukázali, že to jsou obrovské příležitosti v mnoha aspektech, eh, například včetně energetické chudoby a, a klimatických změn. Vážení kolegové, já vím, že se blíží hlasování a že sem přichází stále více kolegů. Nicméně chci vás požádat, abyste ještě um, setrvali eh, v tichosti, protože zde máme celou řadu dotazů, na které dostáváme velice zajímavé odpovědi. Už to bude velmi stručné. Eh, cíle roku 2050. Ano, IPCC o tom hovořil velice jasně, ohledně těch cílů globálně rok 2050 i eh, v souvislosti s diferenciací mezi rozvinuté a rozvojové země. Takže léta 2030 a 2050 jsou velice důležité, do těchto lhůt máme stanovené cíle a kromě toho IPCC Musíme eh, také brát v úvahu, že je tu eh, rozdíl eh, mezi snižováním CO2 a snižováním emisí všech plynů. To je potom cíl roku 2070 a tam budeme dále aktualizovat situaci. A už jenom dvě věci. Plnění. Respektování pravidel bylo v rukou monitorovat ověřovacího procesu, ověřovacího procesu, který byl skutečně živě diskutován, ale eh, vlády mají být přivedeny k zodpovědnosti navzájem eh, a nevládní organizace mají příležitost se také vést k zodpovědnosti a nakonec úplně k nevládním eh, institucím. Ano, ty mají významnou, velmi významnou úlohu v mnoha státech eh, musíme konstatovat, že nebyly příliš otevřené, ale za poslední období 12-18 měsíců schoda se změnilo a my doufáme, že se nám podaří dosáhnout dobrého výsledku v Paříži. Thank you very much, Ms. Figueres. Mnohokrát vám děkuji, paní Figueres. A jménem celého našeho výboru vám chceme popřát hodně úspěchů v dalším vyjednávání v následujících měsících a rád bych vám poblahopřál k tomu, že se vám podařilo odpovědět na všechny dotazy i za těch pouhých 11 minut, což je tedy opravdu eh, dílo, které na nás velice zapůsobilo. Teď tu máme pár minut pauzu. Za dvě minuty budeme pokračovat a to hlasováním. Děkuji. Okay, dear colleagues, we start the voting. Kolegové, zahájíme tedy hlasování. První uh, bod je námitka podle článku 106, prodloužení období schválení účinné látky glyfozát. A máme tu žádost ze skupiny ALDE na 20 vteřin, ne více, takže Prosím, vyjadřete se, pan Hermrand. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, prosím, já bych chtěl zdůraznit, že ALDE se velice nelíbí ta stávající situace ohledně glyfosátu. Komise věděla již po dlouhé roky, že to stávající prodloužení to období schválení skončí koncem tohoto roku. Nicméně jakékoliv další rozhodnutí ohledně budoucnosti glyfosátu by se mělo zakládat na eh, údajích a příslušném eh, z eh, schválení. Je to taková ta klasická hlava 22, takže máme dovolit komisi dalších dodatečných 6 měsíců, ale rozhodně jim neumožníme již žádné další prodlevy. Děkuji. Ano, děkuji, pan Herbrandy. A nyní skupina GUE má také žádost, paní Konečná. Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi vás požádat o to, abychom mohli o této námice hlasovat eh, v roukol voutu. Myslím si, že eh, si nemusíme tady dělat politické obhajoby toho, proč eh, chceme hlasovat tak či onak. Řada kolegů to nepodepsala ten dokument, protože tady nebyla přítomná anebo měla malé výhrady a přesto by rádi vyjádřili svůj názor a bylo by fér u takto závažné věci, abychom eh, měli představu o tom, jak silná je ta, ta podpora a aby si každý mohl stát za svým názorem a nemusel se skrývat za politickými stanovisky a prohlášeními své frakce. Děkuji. Thank you, Ms. Konečná. According to the regulation, one for Děkuji, paní Konečná. Podle pravidel potřebujete čtvrtinu členů, kteří by měli odhlasovat. Zda je možné to jmenovité hlasování tedy. Nyní hlasujeme o tom, zda podpoříte žádost GUE, takže ti, kteří podporujete, prosím a hlasujte ano. Okay, everybody. Už jste hlasovali? Uzavírám hlasování. Yeah. Yeah, more than one fourth of the Takže byla tu podpora této žádosti, to znamená, můžeme hlasovat jmenovitě. Takže nyní budeme hlasovat o tom návrhu usnesení jako takovém a hlasujeme elektronicky. Hlasujte prosím, nyní zahojí hlasování. Everybody has voted. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování. A zamítnuto. Tímto vám děkuji a nyní se dostáváme k další záležitosti emisní limity a typové schválení spalovacích motorů u e, nesilničních pojízdných strojů. A začneme s hlasováním. Mám tu ještě jedno sdělení týkající se pozměňovacího návrhu 68. Tam došlo k malé chybičce v hlasovacím seznamu, tedy kompromis 3 je pokud bude podpořen výborem, pak se nebude hlasovat o návrhu 68. To je ale chyba, i když kompromis 3 bude přijat, tak i přesto budeme hlasovat o návrhu 68. Takže prosím, můžeme začít s hlasováním jednička, návrh 80 pana Eka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 81, lingvistický návrh, o tom nehlasujeme. 82, kdo je pro? Proti? zdrželi se, prověříme elektronicky, zahají hlasování. Everybody would. Jste hlasovali, uzavírám hlasování a zamítnuto. Návrh 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Podobně jako v předchozím případě 84, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 89. Ten byl stažen. 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 4. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, prověříme, zahajuji hlasování. Zavírám hlasování a přijato. 92, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 5 společně s návrhem 91, jsou identické, kde pro? Ne, tyto padají. Musím se tuto práci ještě lépe naučit. Takže návrh 93 a 94 jsou identické. Takže hlasujeme o nich společně, jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 95. Kdo je pro? Ten předchozí byl zamítnut. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. šestka a IMKO devítka společně, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 96, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme, zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Zamítnuto. 97 a 98 hlasujeme bloku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 99 byla stažena. 102. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Prověříme, zahajuji hlasování o 102. Close. Zavírám hlasování. A ještě, že jsme to prověřili, přijato. Stovka. Kdo je pro? proti, zdrželi se, prověříme. Electronic vote on amendment 100. Hlasujeme elektronicky o návrhu 100. Uzavírám hlasování. A přijato opět stejný výsledek. Nyní kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 9 a 110 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Desítka. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní šestka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Elektronicky prověříme IMCO 15, zahoj nyní. Close the vote. Uzavírám hlasování a přijato. Sto patnáct, Kde pro? Proti? Zdrželi se? Opět prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnuto. Imko 16. Kdo je pro? Ano, návrh 115 byl zamítnut, proto musíme hlasovat o IMKU 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. IMKO 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Zahajuji hlasování. Close Uzavírám hlasování. A přijato. Imko 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 116, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 117, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 118, kdo je pro? Proti? zdrželi se, prověříme, zahají hlasování k návrhu 118. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 12, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Prověříme. Takže prověříme návrh 12 elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato. Měli jste pravdu. Návrh 13. Ale prosím vás, abyste řádně zvedali ruce, ono to nebylo jasné. Takže návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 126. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám. A zamítnu to. 127. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnu to. Přejete si prověřit, ano. 127, pardon, 127, říká pan předseda, zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnu to. 128. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnu to. Prověříme. Takže elektronicky 128. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnuto. Sto dvacet devět a IMKO devatenáct jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A přijato. 130. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Prověříme. 130 elektronicky hlasujeme. Zahajuji nyní. Zavírám hlasování. Měli jste pravdu, zamítnuto. Sto třicet jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 132. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Prověříme také 132 elektronicky. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 133. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 134. Nehlasuje se. 135. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 136, nehlasuje se. A nyní IMKO 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Bylo to poměrně jasné, ale pokud si přejete, můžeme prověřit Imko 20, zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Hlasujeme o 15. Čtrnáctka byla přijatá, to znamená, musíme hlasovat o návrhu číslo 15. Takže ještě jednou, patnáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Imko 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 149 152, 137, 138, 139, 140, 156 a 157 blokově. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se a přijato. Kompromisní osmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní devítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní návrh 18 a IMKO 23 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. IMKO 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? prověříme. IMCO 24 hlasujeme elektronicky. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Devatenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 161. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 162. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Imko 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že přijato, ale prověříme. Takže IMCO 25 ověříme elektronicky. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Návrh 163, kde pro? Proti? zdrželi se, také prověříme. Návrh 163. Zahajuji hlasování. A uzavírám hlasování. A přijato. 164 a 165 jsou identické. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Návrh 20 a IMKO 26 také jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 21 a IMKO 27. Takže pouze návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. IMKO 27 padá, nyní návrh 22, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 166, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme návrh 166. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Zamítnuto. Návrh 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 167, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Zahajuji hlasování o návrhu 167. Uzavírám hlasování. A zamítnuto. To je nejdůležitější chvíle. Pane předse, pan předseda přišel. 168, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme návrh 168 elektronicky a zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. EPP má o jednoho člena navíc. Už je to v pořádku. Uzavírám hlasování. A zamítnuto. Návrh 24 a IMKO 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 169 a 25 a IMKO 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní návrh 8 a návrhy 103 a 104, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 32, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 171, kde je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Návrh 171, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. IMKO 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 26 a IMKO 34 jsou identické, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 172, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 27, 173 a IMKO 35 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 174 a 175 hlasujeme blokově, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 176, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme. Prověřujeme IMCO 36 elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvacet devítka, IMKO 38 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. jednička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Imko 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 192. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 195. Ano, a ještě prověříme návrh 192. Zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 195, kdo je pro? Proti? zdrželi se. Myslím si, že to bylo přijato, ale prověříme. 195. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování a zamítnu to. 196 a 197 a 198 hlasujeme blokově. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 199, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200 a 201 a 205, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 202, 203, 204 a IMKO 39 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ale prověříme. Paní Gardini si to přeje, takže prosím. Uzavírám hlasování a zamítnu to. 206, 207 a 208 a IMKO 40. Hlasujeme společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 209. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 30, kdo je pro? Prosím, zvedejte ruce, kdo je proti? Zdrželi se a prověříme. Hlasujeme elektronicky o návrhu 30. Uzavírám hlasování. a přijato. Ale ze zvednutých rukou to nebylo tak jasné, takže se asi něco změnilo od toho momentu. A článek 57, tady máme ústní pozměňovací návrh. Má někdo nějaké námitky? Pokud nejsou námitky, tak hlasujeme o tomto ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 213. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 214. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Compromise 12. Kompromisní návrh 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 11. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 14. Pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme to. Myslím, že je zamítnutý, ale zkontrolujeme kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je přijat. Dobře, že jsme ho zkontrolovali. Kompromisní návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To je stejná většina jako předtím. Přijat. Ale pokud si přejete, zkontrolujeme elektronicky kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Dvěstě dvacet pět. Kdo je pro? To je běžný pozměňovací návrh, to není kompromis. Bylo by hezké, kdybychom měli kompromisy, ale je to obyčejný pozměňovací návrh. Paní Pětikajnen. Kajnen. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. Tedy pozměňovací návrh 225, kdo je, mm, zahajuji hlasování. Hlasování je zahájeno, končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 13. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 231, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 232, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 230, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Zkontrolujeme jej elektronicky, kontrolujeme 230, paní Kademba, zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 233, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Kompromis 16, zahajuji hlasování. Kompromisní návrh 16. Končím k němu hlasování. Zamítnout. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích k tomuto kompromisu, takže 234. IMKO 43, kdo je pro? Proti? Strželi se. Zamítnout. 200. Dobře, zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Dvěstě třicet šest. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 41 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to. Pozměňovací na 41, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 235. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Kompromis 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bude lépe to zkontrolovat, takže kompromis 17 kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnout. Měl jsem pravdu. Budeme hlasovat o jednotlivých pozměvacích návrzích 240 a IMKO 44 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuty.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 zdrželi se, zamítnout. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. 237, kdo je pro? A, v bloku. Takže 237, 231, 266. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuty. 242, kdo je pro? Proti? zdrželi se. Zamítnut 243, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 244 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 244 zkontrolujeme, elektronicky zahajují hlasování. Končím elektronické hlasování. Zamítnut. 245 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 248 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 247 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky 247. Končím hlasování. Zamítnut. Dvěstě čtyřicet šest pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 249 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 a 257 budeme hlasovat en blok. Ne, tak 257 ne, poslední 256, Eichhout. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuty. 257 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to. Elektronicky kontrolujeme 257, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 258 a 259. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zkontrolujeme jej. Zkontrolujeme tedy 258, 259 elektronicky, končím hlasování, zamítnuty. 260, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 261 pro, proti, zdrželi se, zamítnut.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 Zamítnut. 43 a 268 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 269 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 267 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 44 a 270 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuty. 271. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 272. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. A nyní úvodní ustanovení 40 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Čtyřicet osm pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis jedná pro, proti, strželi se přijat. Imko dvě kdo je pro, proti, strželi se přijat. 211, kdo je pro, proti, strželi se přijat. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 54. Ve třech částech. Nejdříve k první části. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se. Přijata. Kdo je pro druhou část? Pro? Proti? Zdrželi se Zkontrolujeme elektronicky druhou část 54. Končím hlasování. Zamítnut. Třetí část. Kdo je pro třetí část? Proti. Zdrželi se. Přijata. 55. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Kontrolujeme to elektronicky. 55. Končím hlasování. Zamítnut. 56 a IMKO 3. Jenom 56. Takže 56, kdo je pro? Prosím, zvedejte ruce. Proti? Zdrželi se. Stále je to nejisté, budeme hlasovat elektronicky, zkontrolujeme to. Končím hlasování. Zamítnut. Imko 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. 57 budeme kontrolovat elektronicky. Končím hlasování. Zamítnout. Bylo to velice blízké. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 59 pro, proti, zdrželi se, přijat. 60 pro, proti, zdrželi se. Opět to zkontrolujeme, je to poměrně podobné. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 61 odpadá, 62 tedy. Kdo je pro 62? Proti? Zdrželi se přijat. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Nyní 68, který musíme hlasovat, kdo je pro, proti, zdrželi se. To musíme zkontrolovat. Budeme hlasovat elektronicky. O 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Opět to musíme zkontrolovat elektronicky. Končím hlasování. Zamítnut. 71, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je zamítnut. 72. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 74. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Imko 4. Kdo je pro? Proti zdrželi se, přijat. 1 a 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijaty. 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 78 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. Imko 6, pro, proti, zdrželi se. Přijat 2, pro, proti, zdrželi se, přijat. A nyní budeme hlasovat o takto pozměněném návrhu, a to elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení. Opět elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. A nyní o rozhodnutí zahájit meziinstitucionální vyjednávání. Budeme opět hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji eh, zpravodaji zpravodajce a předám předsednické křeslo našemu předsedovi panu Lavíjovi. Děkuji vám za spolupráci. Now we can uh, start to vote on uh, the report Belet uh, toward IU. Takže nyní je na řadě hlasování o zprávě pana Beleta o energetické, energetické unii. Kdo je pro kompromis 1? Kdo je proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti zdrželi se, přijat. Budeme hlasovat o pozměvacím návrhu jedna kolegu Gřiba. Bude pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 12. Filner, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 13. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 19. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnout. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnout. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijat. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnout. Kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Nyní pozměňovací návrh 57 od Filnera. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 80, kolega Gerbrandy, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 82, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 86. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to. Hlasujeme elektronicky. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 91. Petrle. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 107. Balas. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. 108, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme jej elektronicky, zahajuji hlasování, všichni hlasovali, končím hlasování a je přijat. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 109. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. Po kompromisní návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 127, Gutelenzen Spot, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Je přijat. Kompromisní návrh čtyři. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. 137, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 141, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 144, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 146, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 148, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 147, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 145, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 149, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 150, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 151, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 152, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 100 53, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Ještě ne. Už je to v pořádku, končím hlasování je přijat. 154, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 155, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 156, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 157, kdo je pro, Proti. Zdrželi se. Přijat. 158. jde pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 159. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 170. Fielner. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 171, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Přijat. 172, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 173, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnut 174, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky 174. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijat. 175, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 177, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout, 178, kdo je pro, pr- proti, zdrželi se přijat, 180, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, Pozměvací návrh 191 pod, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 193, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 196, kdo je pro? Proti? Zdrželi se a zkontrolujeme to elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je přijat ohlas. 197, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout. 198, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. A tím jsme dospěli k závěrečnému hlasování o takto pozměněném stanovisku. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování a je přijato. Blahopřeji eh, autorovi stanoviska. A tímto můžeme uzavřít naše zasedání a sejdeme se 22. září. Sì, mi devo prendere due cose sulla... quelle cose colorate.